především italští, estonští a Spojeného království, kteří jsou zadržováni v Indii. A nyní dávám slovo autorům, kteří předložili tento návrh usnesení. Prvním je pan Indrek Taran. Dvě minuty, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo. Když jsem pidanud muud rühmad tarvilikuks toetada. parem hilja kui mitte iial ning loodetavasti annab. Lépe později než nikdy. Já skutečně doufám, že toto usnesení ukončí situaci, kterou jsme viděli v minulosti. Někteří se k nám ale nepřipojili, například ze strany zelených, pokud jde o situaci těchto občanů eh, našich tří zemí Evropské unie. My eh, skutečně doufáme, že nejdojde k dalším problémům v tomto ohledu. Estonští europoslanci a je ostatní politické skupiny si uvědomili důležitost eh, tohoto tématu. Chtěl bych poděkovat Láře Komi, Antonio Panceremu, kteří podkopili naše stanovisko a vzali ho v potaz. Rád bych vás ujistil, rád bych je ujistil o mé podpoře, jak kdykoliv budeme hovořit například o problémech italských námořníků a Jeffrey van Orden, to je další kolega, který aktivně se snaží vyřešit tento problém a který nám pomohl získat informace z, indi, eh, z indické strany. My bychom rádi předložili ale naše vlastní usnesení. Nepřipojíme se k tomuto spojenému usnesení společnému, protože se tam nehovoří například o speciální situaci um, indického soudního systému. My zde nejsme diplomati, my bychom měli v našem usnesení spíše mít fakty, skutečné údaje, jinak to nebude mít žádaný dopad. A pokud je o článek dvě společného usnesení Indie, má 2, 2 miliardy obyvatel. Estonsko pouze něco přes jeden milion, čili skutečně tyto, tato velikost zemí je nesrovnatelná. Ehm, my bychom, pokud bychom chtěli reagovat podobně, museli bychom zatknout 14 tisíc indických občanů, abychom nějak na to reagovali adekvátně. Naše usnesení by mělo reagovat na skutečnou situaci a myslím si, že estonští a britští Eh, eh, vojáci eh, by měli se samozřejmě být okamžitě propuštěni. Děkujeme a nyní má slovo pan Borenza. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat své frakci, neboť ona dnes podpořila usnesení, ve kterém jde o řešení velmi zásadní otázky pro Itálii. Jde o svobodu dvou italských námořníků. Jeden z nich je stále v indickém vězení. A stále čekají na rozsudek ale vůbec se neví, kdy ten rozsudek přijde, pravděpodobně až po roku 2018 můžeme počítat s tím, že se jejich případy vyřeší. Říká uh, eh, eh, Liste, že tedy Itálie je velká země, to je pravda, ale Itálie prostě brání své vlastní občany, pokud je, jsou zadržováni v zahraničí. Um, tady ovšem se nic neděje ku prospěchu těchto osob. Itálie je brání příliš málo. To téma je jistě velmi ožehavé, ale přesto existuje bohužel možnost, že to celé vyústí v katastrofu. Neboť e, Evropa je ještě slabší v otázce italských nábožníků než Itálie samotná. Evropa není schopna ochránit dva námořníky, kteří vlastně na té lodi byli kvůli tomu, aby vedli pro boj, který je pro nás všechny důležitý, totiž boj proti mezinárodnímu pirátství. A myslím si, že Evropská unie by měla bránit ještě další důležitou věc, a totiž eh, vojenskou čest. A eh, to je, myslím, i jedním z důvodů, proč eh, se o to právě jak si málo starali, protože vojenská čest prostě občany Evropské unie pravděpodobně velmi málo znamená a nezajímá je. Tato ideálost se vleče již mnoho let a Teprve nyní je tady snaha zapojit Mezinárodní rozhodčí soud. Paní vysoká představitelko, Evropa je, zdá se, velmi slabá a její výsledky jsou chabé, nepracuje účinně. I když tady jde o osud osob, jako jsou tyto další námořníci a jejich osud by nám skutečně měl ležet na srdci. Já si myslím, že Evropa by měla Eh, jak si zvážit své vztahy mm, s Indií, například tím, že by zastavila veškeré dohody, zejména dohodu o volném obchodu, protože jde tady o ty námořníky a jde o naše hodnoty. Děkujeme a nyní má slovo paní Izabela Adenolfi. Děkuji, pane předsedo. Nemusím se omluvit, protože autor není přítomen. Bohužel nemohl se dnes dostavit ale Evropský parlament je opětovně vyzýván, aby se vyhádřil k tématu, který se týká lidských práv. Jde o zadržování a odsouzení 35 námořníků, Estonců a Britů a také jde o ty dva italské námořníky, o tom se hovořilo. V této souvislosti myslím, že je naší povinností, aby členské státy dnes skutečně eh, byly tak senknutí, jak jsme to dokázali být i v minulosti. Je tedy třeba postupovat koordinovaně na mezinárodní poli a pokud bychom bývali takto postupovali, tak bychom již před dlouhou dobou dokázali tu zážitost vyřešit. V této souvislosti vysoká představitelka paní Mogherini Eh, musí něco dělat a já ji tímto k tomu vyzývám. Pan Jeffrey Van Orden. Děkuji, pane předsedo. No, eh, nejefektivnější reakce na piráctví se ukazuje býti používání palubních bezpečnostních týmů, což jsou týmy, které žijí, dejme tomu, na mateřské lodi, což jsou v podstatě plovoucí zbrojnice, odkud se týmy strážců vysílají na lodi, které potřebují ochranu. A Siemens Ohio byla přesně taková toplovoucí zbrojnice 11. Eh, října 2013 byla a zdánlivě v indických výsostných vodách, kdy jak si zadržela pobřežní stráž a eh, doprovodila ji do přístavu Potikorium. Na Češ eh, bylo všech 35 námořníků na palubě zatčeno, včetně Estonců a Britů, byli obviněni a jsou dnes předmětem tohoto usnesení po určitých právních tahanicích nakonec eh, ku podivu byli přivedeni před soud a bylo jim, byl jim uložen trest pěti let ve vězení. To je eh, teď dva roky, kdy tito lidé jsou ve vězení v Indii. Pane předsedo, já musím říci, že my respektujeme suverenitu, výsostnost eh, indických vod a území a to, že Indie má dobré právní tradice. Víme také, že Indie utrpěla hrůznými hm, teroristickými útoky, z nich některé byly vedeny z moře. Proto chápeme, že Indie je na tyto věci velice citlivá. Nicméně v tomto případě ten personál nebyl vůbec hrozbou pro Indie, a neprováděl žádné násilné činy proti Indii. Naopak bojovali proti teroristům. E, tito e, občané Británie, Estonska a dalších eh, museli sedět v indickém vězení a mají nevalné vyhlídky do budoucna. Je potřeba umožnit těmto mužům navrátit se domů a znovu se setkat s rodinami a budeme muset očekávat výsledek, eh, který, jak doufáme, bude pozitivní. Eh, děkuji. Přijímáte modrou kartu od pana Devy? Prosím, pane Devo, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající byl by pan Orden tak laskav, eh, aby se vyjádřil k tomu, eh, zda je nebo není absurdní, aby indické úřady odsoudí vše tyto lidi, aby zacházeli se všemi stejně, protože na eh, lodi určuje, co se bude dít kapitán. On jim řekl, aby sehnali naftu z Indie a jeho muži museli poslouchat. Kdyby neposlouchali, byli by zastřeleni za vzpouru ale poslechli a tak jsou ve vězení v Indii, kde úřady zdánlivě asi nechápou rozdíl mezi e, lidmi, kteří plní rozkazy a mezi teroristy. Souhlasil by pan Van Ornen? Ano, to je velice validní bod, co říkáte. Jsou to v podstatě je to v podstatě zatýkání bez ohledu na to, o koho se jedná. Zdálo se, že ti muži vlastně ani sami nic nedělali, co by byl trestný či nebo přestupek. Zkrátka, ocitli se v okolnostech mimo jejich kontrolu, jak eh, pan kolega správně říká, a z těch všech důvodů žádáme, aby tato záležitost byla co nejrychleji vyřešena. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to je pan poslanec Tunekelam. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval. Rád bych poděkoval kolegovi pan Ortenovi, především za konstruktivní a skutečně vyvážený přístup při přípravě textu tohoto usnesení. Nebylo to jednoduché, bylo to opravdu komplikované, ovšem povedlo se nám to. A zároveň vyjadruji mé sympatie s italskými, dvěma italskými námořníky, kteří jsou v podobné situaci, ovšem většina kolegů trvala na tom, že oddělíme jejich případ z dnešní diskuze, ovšem naše solidarita i sympatie eh, samozřejmě je i s těmito italskými kolegy. Jde vlastně o budoucnost asi tak 20 eh, našich občanů, 14 Estonců, 6 Britů kteří byli zapojeni do protipirátských operací a, který, a loď kterých, tak jak pan, pan Orten se zmínil, jejich loď byla v říjnu 2013 um, obsazena a mm, co je zajímavé je, že nebyli obviněni z žádného ozbrojeného útoku nebo nějakého obchodování se zbraněmi. Ne, byli pouze obviněni z toho, že se dostali do výsostních vod a že tam měli zbraně k dispozici. Samozřejmě ovšem šlo o protipirátskou operaci a zároveň, že tam hledali eh, dotankovat svou loď. To je všechno a samozřejmě hm, taková situace by trvala pou, pouze několik měsíců. Za obvyklostí naše občany tam čekají dva roky a byli v podstatě zproštěni viny jedním soudem a nyní jiný soud jim eh, věřkal um, ehm, odsouzení k vězení na pět let. A my zde nějak se nesnažíme spochybňovat eh, právní systém či soudnictví Indie. Jde o mm, takový akt dobré vůle v rámci mm, určitého vztahu tahu vzájemného porozumění mezi našimi zeměmi, těchto 20 mužů, kteří jsou očekáváni jejich rodinami zpět doma. A když se podíváme na mm, otázku základních lidských práv našich občanů, to není něco výjimečného. Je naším právem Evropského parlamentu vyjádřit obavy o osud našich občanů. Musíme podporovat, mm, mm, musíme v tomto Eh, samozřejmě úsilí být nesmírně, nesmírně aktivní a samozřejmě využít veškeré diplomatické úsilí. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo pan ministr Paet. Děkuji za slovo. 14 Estonců a 6 Britů evropských občanů jsou v této nešťastné situaci v Indii již po více než dva roky. Poté, co byli zproštěni vyni v roce 2014, došlo k odvolání a minulý týden zásadní změna. Tito eh, muži eh, dostali pět let eh, tvrdého žaláře. To je šok. To je šok pro nás, pro všechny. Toto usnesení se snaží obrátit pozornost Indie a i celé Evropské unie k tomuto problému a nalézt pozitivní řešení této situace. My samozřejmě chápeme obavy Indie, určitá citlivá, citlivé otázky, eh, ovšem zároveň chceme, aby pochopili naše stanovisko. Tito mm, muži byli zapojeni do protipirátských aktivit, ehm, byla tam samozřejmě aktivní stráž, aktivní ozbrojené složky na lodi, to je jediná možnost, jak bojovat proti pirátům. Toto je, oni v podstatě dělali pouze svou práci a najednou přišli o, o svobodu opravdu o um, své rodiny a my pouze želám, pouze prosíme Indii, aby nám, aby nám pomohla, aby nám umožnila navrácení těchto našich občanů. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní Pier Antonio Parceni. Jedna minuta. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl, aby byrokratická rigidnost vykonávání funkce předsedy eh, byla obněkčena. Tady máme situaci, kdy e, máme usnesení, kde se částečně jak si zabýváme Itálií, ale o Itálii nejde, protože italští námořníci byli z usnesení výmuti, takže já bych si přál, aby se změnil také název toho usnesení. Dnes jde tedy o to, že jsou zadržováni e, ti bezpečnostní složky, ti lidé, kteří tvořili součást bezpečnostních složek na lodi Seaman Guard Ohio. Takže takto bychom to měli mít pojmenováno. E, a jde tedy o to, že zadržuje Indie. Indie je země, která má velmi starou demokratickou tradici. Já nevím, jak to tedy vypadá po té právní stránce, tam ta rozhodnutí byla velice rozporuplná, ale myslím si, že by Indie měla dodržovat lidská práva. A přejeme si pozitivní řešení pro tyto osoby. Děkuji. Děkuji. A nyní to jsou politické skupiny za EPP, pan Polčák, prosím, máte jednu minutu. slovo. Pane předsedo, já jsem přesvědčen vzhledem ke všem informacím, které zde již padly, že ti dotčení občané a námořníci nepředstavovali pro Indii žádné nebezpečí a že během těch měsíců eh, a vlastně let se mohla tato otázka dávno vyjasnit a proto považuji postup indie za naprosto nepřijatelný a do jisté míry stojí v kontrastu s tím jakým způsobem postupuje e, evropská unie. musím připomenout že v období mezi lety two thousand and ten až two thousand and thirteen vyčlenila evropská unie na rozvojovou pomoc indii se zaměřením na zdravotnictví vzdělávání a implementaci cílů společného akčního plánu four hundred and seventy milionů eur s ohledem na dosavadní přístup indie eh, myslím si že toto naše jednání bychom měli také přehodnotit. já jsem skálopevně přesvědčený že bychom neměli podporovat ani materiálně režimy které s evropskými občany nakládají takto hanebně. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za SAD paní Mariu Máte jednu minutu. Prosím, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně, já jsem nesmírně potěšena tím, že všechny politické skupiny jsou skutečně jednomyslně po boku těchto námořníků, že projevují solidaritu s těmito námořníky, že skutečně jejich osud nám leží na srdci. Toto je něco, co je nesmírně důležité pro nás, pro Estonce. Samozřejmě, že nám leží na srdci pouze osud estonských námořníků, ale samozřejmě rovněž italských, britských občanů. Zmiňujeme zde solidaritu, solidaritu mezi evropskými národy, ovšem solidarita. Solidarita to je něco reálného, jakmile ji začneme aplikovat na úrovni jednotlivce, čili tato rozhodnutí mají opravdu dnešní rozhodnutí, naše rozhodnutí mají obrovskou hodnotu i symbolickou hodnotu, tak aby všichni občané EU mohli věřit v to, že Evropská unie je bojovníkem za solidaritu, tak aby každý evropský občan měl pocit, že je opravdu rovný, pokud jde o podporu ze strany EU. A nyní za EKR, pan Deva. Jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pouze, jestli dovolíte, velice jemně bych řekl, že asi nemáme kvórum v eh, této rozpravě. Ale rád bych řekl, a to už eh, jsem v podstatě v diskuzi, reagoval jsem na projekt pana pan Ortena, řekl, že to, co se tam děje, to je vlastně porušování spravedlnosti. A to, co je ještě zásadnější je, abychom pomohli Indům modernizovat jejich právní systém. Po dva roky tito lidé, tito zadržení lidé v podstatě neměli jakoukoliv finanční pomoc k dispozici. Někteří jsou opravdu ve velice špatných zdravotních, mm, zdravotní situaci a právě proto bychom chtěli, aby Indie konečně dokončila tento Eh, tento případ. Ovšem, jak víme, tak v Indii jsou případy, které trvají, projednávají se 20 let. Přece není demokratická země, kde eh, justiční systém tak to nefunguje. Pokud můžeme udělat cokoliv pro to, abychom pomohli Indii, tak bychom měli především modernizovat jejich právní strukturu. Thank you. Děkuji, děkuji vám. A nyní to bude za Alde. Paní Jana Tom 1 minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane předsedo, problémy estonských námořníků poukazují na to, že něco podobného by se mohlo stát kterémukoliv eh, Evropanovi. Indie sice je největší demokracií na světě, ovšem nesmíme pomíjet ani to, že zde mm, neexistují dostatečné právní předpisy a že zde člověk nemá právo na spravedlivý eh, soudní proces. Já zde nechci nějak hodnotit jejich právní postupy či zákony, ovšem souladu s mezinárodním právem tento mm, toto řízení bylo příliš dlouhé. Estonští občané, občané jiných zemí se nachází v nesmírně komplikované situaci. Tato mm, příslušníci, mm, tyto, tito vojenští příslušníci mm, dva roky neviděli své rodiny, jejich rodiny se potýkají rovněž s obrovskými problémy v tomto důsledku. Konzuláty zdá se, fungují na mm, trochu omezeném eh, základě v Evropské unii. Jak se zdá, toto je signál, který nesmíme opomíjet. Musíme udělat vše proto, aby naše diplomatická pomoc byla k dispozici pro všechny naše občany. Děkujeme. A za EVD pan Arnold, prosím, máte jednu minutu. Děkuji. Já plně respektuji indický národ a indickou vládu. Plně respektuji suverenitu Indie a uznávám, že toto je obtížná, neobvyklá situace. Nesmíme podkopávat dobré vztahy mezi Velkou Británií a Indií a v tomto duchu spolupráce si myslím, že je vhodné, abychom eh, na Indii eh, měli určité nároky. Chápu, že zde jsou legitimní obavy, co se týká jaksi právního základu po útocích v Bombeji v roce 2008. Eh, britští občané, včetně Nika Dona z Ashingtonu v mém volebním okrsku, také měli rozumné očekávání, že, když očekávali, že jednají v souladu s právem, očekávali, že bo, eh, věřili, že bojují proti piráctví, že pracují pro americkou společnost a nevěděli, že dělají cokoliv, co by bylo v nesouladu se zákonem nebo se zájmy Indie. A ani nemuseli vědět, že jejich zbraně byly nelegálně držené a v takovémto případě si skutečně musíme říkat, zda jejich trvající věznění je v nějakém veřejném zájmu. Proto bych rád vyzval indickou vládu, aby tento případ revidovala a aby osvobodila tyto britské, italské a estonské občany, kteří se ocitli v této situaci nikoli svou vinou. Děkuji. Děkuji. Teď je procedura Catch the Eye. Nikola Caputo jako první. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Před rokem jsme velkou většinou přijali usnesení na podporu italských námořníků, kteří byli zadrženi v Indii v roce 2012 a dodnes nevíme, kdy ta jejich noční můra skončí. Nyní jsme se tedy rozhodli, že tento případ nezahrneme do našeho usnesení. Já bych býval dělal přednot z eh, tomu, aby tam byli. Nechtěl bych, aby toto usnesení, které přineseme, bylo vykládáno jako to, že Evropa je slabá. My máme tedy usnesení, které se týká italských námořníků, kde jasně říkáme, že jejich zadržování je porušováním lidských práv pro italské námořníky a veškeré další evropské občany, kteří jsou zadržováni v Indii. Tady musí Evropská unie se na Indii obrátit a donutit Indii, aby postupovala souladu s právním státem. Indie musí vědět, že veškerá její rozhodnutí budou mít dopad na její vztahy s Evropskou unii. Nyní Ivan Jakovčič. Děkuji, pane předsedající. Vím, že se snažíte mluvit ke všem v jejich jazycích, ale prosím, když mluvíte eh, k chorvatským poslancům, nepoužívejte slovo zaměník. Myslím, že jste původně chtěl říct zástupník, což znamená skutečně poslanec, ano? Takže prosím, pro příště. Rád bych řekl jednu věc. Toto je zcela absurdní situace, kde lidé chtěli chránit sebe a ostatní. Nacházeli se na antiteroristické protipirátské misi a ve finále to byli právě oni, kdo skončil ve vězení. Stalo se s nimi zhruba toto. Teď jsou ve vazbě, tam mohou se trvat až pět let, pokud je diplomatickou cestou nezachráníme. Dovolte mi zdůraznit ještě jednu věc. Vzhledem k tomu možnému kontraproduktivnímu efektu, že bychom tedy vymazali eh, ty italské námořníky z eh, titulu, eh, z nadpisu této, tohoto usnesení. Není dobré na ně odkazovat, protože oni jsou zadržováni kvůli něčemu jinému. Děkuji vám. Děkuji vám, pane poslanče Čiči, říká pan předseda s použitím slova zástupník. Kristýna Morvaj má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já jsem zde mezi euroskeptickými eh, europoslanci, ale jako právnička se specializací na trestní právo eh, jsem vždy ráda, že když nějaký evropský občan je uvězněn v třetí zemi někde hodně daleko, pak Evropská unie projevuje snahu tohoto občana chránit, tedy kromě té běžné konzulární ochrany, kterou daný občan požívá. Nicméně musím říci eh, něco eh, panu Devovi, protože s ním nesouhlasím v tom, že bychom byli v situaci, kdy můžeme Indii poučovat o uvězňování lidí. Já mám eh, mezi svými voliči Ištvana Bekeho, maďarského občana, který je v Rumunsku zadržován eh, v předsoudní vazbě. Už tam je tři měsíce a rumunské úřady proti němu nevznesly žádné důkazy. Je zcela odříznut od vnějšího světa, včetně své rodiny a jeho vazba je v podstatě součást eh, už jeho trestu. Děkuji. Přijímáte modrou kartu, paní Morvaj? Ano? Tak prosím, pan Deva má slovo. Eh, děkuji. Souhlasila by paní Morvaj s tím, že v moderním světě zadržovat lidi po dva roky, aniž by přišli před soud, není zkrátka přijatelné. To je to, co já jsem říkal. Dva roky to indickým úřadům trvalo, než ty lidi postavili před soud. Já kromě toho říkám, že neměli být odsouzeni, protože prováděli, prováděli e, příkazy, kdyby je neprovedli, byli by zastřeleni. Takže nemyslíte si, že je korektní podle habeas corpus měli přijít před soud dříve? S panem Devou plně souhlasím. Je naprosto nepřijatelné zadržovat lidi ve vazbě dva roky. Dva roky by měly být víc než dostatečné, aby mohl být uspořádán soud. A souhlasím s jeho argumentací ohledně habeas corpus. Snažím se pouze říct, že stejný problém máme i uvnitř Evropské unie, což je stejně tak nepřijatelné. A je to něco, s čím bychom měli skoncovat. Děkuji, přijímáte další modrou kartu, paní Morvaj, od, od pana Frunzuliky. Takže prosím, Děkuji, vážená kolegyně Morvaj. Eh, řekla jste, že jste právnička specializující se na trestní právo a hovoříte o Maďarovi, který je ve vězení v Rumunsku. Víte, z čeho je obviněn v Rumunsku? Zároveň mezi evropskými státy, mezi Maďarskem a Rumunskem máme dohodu o spolupráci v těchto věcech. Není to to samé, jako když v Indii zavřou evropského občana do vězení. Já vím o tom, že ten maďarský občan je obviněn z, se záměru uspořádat teroristický útok. To jsou velmi vážná obvinění. Je zadržován ve vazbě po tři měsíce, ale rumunské úřady v té době proti němu nebyly schopny vznést žádné důkazy. To je jedno, jak vážné to obvinění eh, v Evropě je. Kdokoliv, kdo je zadržen do vazby, by měl mít právo být v kontaktu s rodinou, protože samozřejmě vazba není to samé jako trest odnětí svobody. Děkuji jménem komise, pan Mimica má slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Rád bych vám poděkoval za vaše příspěvky do této diskuze. Do této diskuze, která na které je založeno usnesení Evropského parlamentu. Samozřejmě, že my sdílíme obavy, které zde byly zmíněny mnoha eh, poslanci. Samozřejmě dva roky nejistoty, to vyvolává opravdu šílené pocity všech zainteresovaných. My samozřejmě sledujeme velice pozorně tuto situaci našich estonských, britských občanů. Jsme ve spojení i s estonskými a britskými orgány. Samozřejmě jde o ochranu našich občanů, evropských občanů. Tento případ byl zmíněn několikrát eh, ze strany EU i s našimi indickými partnery v posledních několika měsících. Je to případ, eh, který má negativní dopad na celkový globální boj proti pirátství. V okamžiku, kdy my, mezinárodní společenství, bychom spíše měli posílit spolupráci a zaměřit se společně na boj proti novým hrozbám. Tamil Nadu um, soud v tomto státě je odsoudil tyto eh, naše občany na pět let vězení plus eh, pokutu, zatímco nižší soud je osvobodil. Víme, že v současné době naši občané zvažují eh, odvolání. To přišlo samozřejmě všechno jako velice neočekávané zprávy. Rád bych podpořil to, co řekla paní Marina Kalioran, estonská ministrině zahraničních věcí z lidského hlediska jsem bezpochybně věřila v pozitivní výsledek, ovšem bez ohledu na rozsudek budeme neustále jednat ve jménu možného navrácení našich eh, občanů zpět domů, do svých domovů. Samozřejmě, že mm, řešení mělo být nalezeno dříve. My budeme pokračovat v našich kontaktech s estonskými britskými orgány v následujících týdnech, v následných etapách tohoto soudního procesu. A pokud jde o dva italské námořníky, my samozřejmě plně respektujeme obsah i rozsah usnesení Evropského parlamentu, o kterém budeme dneska hlasovat. Rád bych opětovně zúraznil to, že řešení musíme nalézt co možná nejrychleji. Evropská Unie pravidelně poukazovala na tento problém posledních eh, několik let na všech úrovních s indickými partnery neustále jsme chtěli, aby došlo ke konsenzuálnímu rychlému řešení, které bude respektovat mezinárodní právo. Respekt mezinárodní práva totiž znamená nejenom um, respektování uh, úmluvy OSN o mořích, ale i o lidských právech. Rozhodnutí iniciovat mezinárodní arbitráž na základě Junklasu je konzistentní s mezinárodním právem a je to krok správným směrem vážení poslanci, vážené poslankyně, můžete si být jistí tím, že budeme pokračovat v monitorování této situace našich občanů zadržovaných v Indii a že budeme koordinovat veškeré naše další kroky s členskými státy. Děkuji vám. Chvala. Děkuji bardzo. Děkujeme, vážený pane komisaři. Máme zde několik návrhů těchto, tohoto usnesení a nyní končíme rozprávu k tomuto tématu. Hlasovat budeme až po všech třech záležitostech.